Uh, so could I invite you to uh, take your places? Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit tuto schůzi. Omlouvám se. Je to skutečně ne příliš kvalitní místnost. Není to ideální pro naše hlasování, takže ti lidé, co jsou vzadu, tak ne všichni mají možnost poslouchat tlumočení. Moc se za to omlouvám, ale není to naše chyba. Prosíme, utište se všichni, kdo jste v zadní části této místnosti, ať můžeme zahájit naši schůzi. Předtím, než budeme hlasovat, tak paní Rule, která je zpravodajkou pro rozpočet na tento rok, by chtěla podle nového postupu něco říci, protože máme velice těsné termíny, takže kolegové požádám paní Jurile, aby nás informovala o novém postupu. Takže Hajde, prosím, máš slovo. Budu velice stručná, děkuji. Nochmal. Wir haben durch den Lissabon už vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a z, tý, tak, eh, z této smlouvy také vyplývají nová práva pro Evropský eh, parlament. Budeme mít tedy eh, více práv, to je jedna věc. A za druhé letos je tady ještě další Eh, nová věc, protože ta komise byla jmenována poměrně pozdě, tak eh, neměla dost času eh, nastínit tedy návrh rozpočtu pro rok 2011, takže parlament bude muset odvést hodně práce v té přípravě a bude muset předložit svůj návrh jako první. A v důsledku toho 4. března budeme hlasovat, tedy rozpočtový výbor. A pokud chceme mm, jako výbor také něco předložit, tak tak budeme muset, eh, muset učinit tedy brzy. Už dnes na schůzce koordinátorů eh, nastíním obsah eh, toho dopisu a poprosím koordinátory, aby k tomu přispěli. Omlouvám se za to, ale nemáme možnost, jak jinak to udělat. Já myslím, že budeme mít zasedání koordinátorů později dnes odpoledne budeme to moci probrat podrobně. Já myslím, že bylo velice důležité, aby si všichni členové výboru, výboru uvědomili, o jaký postup se jedná. <clears throat> Musím položit následující otázku. Prosím vás, pokud nemáte místa, nemůžeme připustit, aby tady lidé stáli ve dveřích a aby si povídali. Opravdu to není přijatelné. Máme tady naslouchací sály, om je mi líto, jestli se na všechny nedostalo, ale budeme mít velmi komplexní a velice obtížné a důležité hlasování, takže vás prosím. Aha. Já se mluvám, není tu tedy naslouchací sál, nicméně. Prosím vás, pokud stojíte, tak buďte potichu. Děkuji vám. Dobrá, přejdeme dál k hlasování o tomto stanovisku budeme používat hlasovací kartičky a nejprve bychom měli prověřit systém. To znamená, prosím, všichni zasuňte své hlasovací karty a jenom zkontrolujeme ten systém tím, že tam dáte Především, abychom věděli, e. kdo hlasuje za PPE. Kdo hlasuje za PPE? Prosím, hlasujte teď za PPE, aby se ukázalo, kdo tu je. Sedmnáct se účastnilo hlasování. máte možnost jenom 14, čtr- takže tři prosím hlasovat nebudou. Mohl by někdo tudíž položit svou kartu stranou, abychom se dostali na těch 14? Kdo nebude hlasovat? Dobře. 16, ještě dva musíme vyřadit. Kdo nehlasuje za PPE? Teď je najednou 17. 16. Pořád přichází další lidé. 16, pořád 16. Tak nemůžeme tady čekat celý den. Někdo musí z kola ven, takže 14. Teď zase máme moc málo, 13. Ještě jeden. Takže prosím vás. A nyní socialisté a demokraté mohou hlasovat. SN, e, kdo je pro, paní Gepard? Deset, zatím máme deset. Deset z deseti. Alde. Dva. Čtyři, čtyři. Dobře. Nyní zelení. Tři. ECR. Prosím, hlasujeme za ECR. Čtyři? Já, ne, já nehlasuji. a Dva Paní Sasen, můžete hlasovat? Ještě někdo? Ještě dva nezařazení pan, paní Solíny? Dobře, děkuji. Takže jsme připraveni. Začneme s hlasováním a ještě předtím se chci obrátit na paní Šaldemos, jestli chce něco dodat. Eh, eh, jenom velmi stručně bych chtěla poděkovat kolegům eh, za skvělou spolupráci. Možná, že ten konečný výsledek to úplně neilustruje, nicméně bych chtěla všem poděkovat za spolupráci. Děkuji všem kolegům, kteří se na tom podíleli. Bylo nás mnoho, kdo jsme pracovali na této věci a to je určitě dobré. Mnoho lidí se zapojilo do toho, eh, jak by v budoucnosti měly být označovány potraviny. Takže děkuji všem. Uh, Dobrá, opravdu obrovské množství práce na kompromisech. Takže přejdeme k té zprávě. Článek 1, 3, kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schvaluje se. To znamená 109, 110 odpadají a pak přecházíme k jedenáctce. To je jedenáctka, paní Šeldemuze pro. Použijeme elektronické prověření, čili elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, pozměňovací návrh 11. Konec hlasování 19. Používám to poprvé, tohle elektronické hlasování, takže 19 pro, 17 proti, jeden se zdržel. Takže schváleno. Přecházíme dál, článku 2. A máme tady ústní pozměňovací návrh od pěti politických frakcí. Jistě si se předložit hlasování, čažili pro, hlasujeme proti. Zdrželi se? Schváleno. Čili 111, 112 odpadají a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 12, článek 2.2, kdo, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se přesunujeme dál k ústnímu pozměňovacímu návrhu 2. Předpokládám, že jste pro, aby jsme o něm hlasovali, takže ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, Strželi se, schváleno výraznou většinou, není potřeba to počítat. 1 na 3 odpadá, pak je pozměňovací návrh 13, paní Šalemose, kde je pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní článek 3. 3, 3. 115 pana Karase. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže to je zamítnuto. 14 to 14, to jsou identické návrhy pro, myslím, že radši elektronicky, čili hlasujeme elektronicky 14 a 114. Konec hlasování. Zamítá se 21 proti 15, jeden se zdržel. 116 McClarkin pro, Myslím, že znovu to vezmeme elektronicky, čili 116, paní McClarkin, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 21 proti 15, nikdo se nezdržel. Přecházíme k článku 4. Máme tady problém s kartou. Když hlasují, hlasují proti, tak se to objeví jako pro. Considering your group was in favour, Mr. Motti, I don't think anyone will mind. Uh, right, let's... Dobře, přecházíme dál. Článek 4. Mimochodem, nezaznamenává se to, takže když nebudete hlasovat, nevadí. 117. To je eh, výmaz elektronicky. Hlasujeme o 117. Hlasujeme konec hlasování. Čili se to zamítá 29 proti 8 pro, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 118 paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Zamítá se, ale že se někdo zdržel ne, takže drtivou většinou se to zamítá. Článek 7. Kompromisní návrh 2. Pro. Proti. Někdo se zdržel? Schváleno. Tím pádem 119, 120, 121 a 270 odpadají. Přecházíme k 122. Paní Korece Pilt, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Přecházíme k článku 8. Pozměňovací návrh 15, paní Šeldemoze. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Drtěho většinu schváleno. 123, paní McClarkin, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. 124, 4. Pan de Jong. Kdo je pro? Proti? Schváleno? Zdržel se? Dobře. 16. Pan Šaldemose pro. Elektronicky, prosím. 16 od paní Šeldemose. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Schváleno 20 proti 16. Nikdo se nezdržel. 17. Elektronicky. 17, paní Šalemose, elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 13 proti 24, nikdo se nezdržel. 125 tím pádem zřejmě odpadá, ano tím pádem rovnou 18 od paní Šaldemose. Hlasujeme elektronicky o 18. Konec hlasování. 18. 18 to znamená zamítá se. Přecházíme k článku 9. 19 od paní Šaldemose elektronicky. Takže hlasujeme o 19. Konec hlasování. Takže schváleno 23 proti 14. 126 od pana Karase. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 20, paní Šaldemose, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127, o tom nemusíme hlasovat. Takže nyní dvě identické pozměňovací návrhy, 21 a 128 od paní Šalemosa a pana Karase. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 22 paní Šademos, kdo je pro? Kdo je proti? Někdo se zdržel, schváleno. 129 pan de Jong, kdo je pro? Proti? Také schváleno významnou většinou. Kompromisní návrh 3 pěti politických frakcí. Kdo je pro? Někdo proti? Strželi se? schváleno. A to znamená, že pozměňovací návrhy 130, 132 a 133 odpadají. Tím pádem přecházíme k 134, to je výmaz, pan Engel. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní přecházíme k článku 10. Pozměňovací návrh 23 paní Šeldemose pro elektronicky. 23 k článku 10 zahajuji hlasování. Konec hlasování. 23 pro, 14 proti, schváleno. 135 od paní McClarkin článku 11, kdo je pro, Proti? Zamítá se. Nyní přecházíme k článku k návrhu 24 paní Šeldemose. Můžeme to vzít, prosím, elektronicky. Pozměňovací návrh 24 hlasujeme. Konec hlasování. 21 proti 14, 2 se zdrželi. Schváleno. 136, paní De Jong, u článku 13. Můžeme prosím hlasovat elektronicky. 136, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno 27 proti 10. Nikdo se nezdržel. 25 od paní Šalemose. Pro, proti zdrželi se, schváleno drtivou většinou. Článek 14, což je rozdělené hlasování 139 od pana De Jong. To rozdělení je tak, jak to máte ve hlasovacím seznamu. Takže nejprve hlasujeme o první části, kdo je pro první část 139, kdo je proti první části, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá část 139. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Ústní pozměňovací návrh 3. Tím pádem upadají všichni další pozměňovací návrhy k 14. Ústní pozměňovací návrh 3. Je to tak, paní Šaldomos. Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti? Strželi se? Čili schváleno. 20. Přecházíme k 28 od paní Šeldemose. Hlasujeme elektronicky o návrhu 28. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 20 proti 18, nikdo se nezdržel. 144 od pana Engla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno jednoznačně 145. 145. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. 146 pan Ano, 146 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 29 paní Šeldemos. Můžeme, prosím, hlasovat elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 15 pro, 23 proti. 147 tím pádem padá. Čili podle našeho seznamu 147 odpadá. Ne, takže hlasujeme o 147, 147. Hlasujeme. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 21 pro 17 proti, nezdržel se nikdo. Přecházíme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 4. Předkládám to k hlasování, kde pro, proti, strželi se, schváleno. 148 pana Mandrse. Pro, proti, stržel se, zamítá. Článek 15, 149 od pana De Jonga, kdo je pro, Můžeme, prosím, elektronicky. 149. Hlasujeme. Konec hlasování. 19 proti 19 zamítá se. Promiňte, pane de Jong. Ten hlas musíte někde sehnat. 150. Kde pro? Proti. Zamítá se. 151 k článku 16 pana Šmita, kdo je pro. Elektronicky prosím. Hlasujeme k 151. Konec hlasování. Schváleno 19 proti 17, dva se zdrželi. A nyní přicházíme k článku 17. Pozměňovací návrh 152 od pana De Jonga. Můžeme o tom prosím hlasovat elektronicky. Hlasujeme. Konec. Zamítá se 15 pro 23 proti. Nikdo se nezdržel. Tím pádem přecházíme k 153 pana Karase. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se. Pokud se chce někdo zdržet hlasování, já už to nebudu říkat, protože když tak mě dejte vědět, protože zase všichni hlasují. 154 paní Komy. 17 odstavec 2. Kdo je pro? Proti. Zamítá se. Odpadají návrhy pana Karse, pana Weisbergera, protože to byly dodatky. A nyní 157 pana De Jonga, které pro, proti, zamítá se. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 158 paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Pozměňovací návrh 30. Myslím, že odpadá. Paní Šaldemosi. Takže kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, schváleno. To znamená, že 159, 160, 161 odpadají. Tím pádem přecházíme k článku 20, pozměňovací návrh 32, paní Šeldemose. Pro. Elektronicky. Návrh 32 paní Šaldemose, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se, protože 12 hlasů pro a 26 proti. Přecházíme k 164-165. Pana Engla a McClarkina jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. 163 pana De Jonga, kdo je pro, proti, také se zamítá. 166 paní Koraci byl, byla stažena. Tím pádem nejsou žádné další návrhy. K tomuto článku teď hlasujeme o původním znění eh, článku 20, a to v rozděleném hlasování. Vidíte, kde je to rozdělení. První část původního textu. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Druhá část. Myslím, že tu prověříme elektronicky. Ne, budeme tedy rovnou hlasovat. Čili druhá část, kdo je pro? Proti. Jednomyslně proti textu komise. Nikdo se nezdržel. Komise to může vzít na vědomí. Nyní 21. 167 pana Karasek, článku 21, kde pro, proti, zamítá se. 168 pana Karasek, kde je pro, proti, rovněž se zamítá. Přecházíme k článku 22, 33 od paní Šeldemose pro, proti, někdo se zdržel, ne, takže jednoznačně schváleno. Přecházíme ke kompromisnímu návrhu 5. Pan Pelt, paní de Jong, kdo je pro? Proti. Schváleno. Tím pádem 170 odpadá a přecházíme rovnou k článku 24. Pozměňovací návrh 34 paní Šeldemose, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, nikdo, takže schváleno. Článek 25, 171 pana Tejonga, kde je pro, myslím, že musíme prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování k 171. Konec hlasování. Schváleno 21 pro 17 proti, nikdo se nezdržel. A přecházíme dál k článku 29. Pozměňovací návrh 173 pana Karase. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 172 od paní Šeldemose. Myslím, že o tom musíme hlasovat elektronicky. 172 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, 17 proti, 2 se zdrželi. Přecházíme dál k 35 od paní Šeldemose, kdo je pro. Opět raději prověříme elektronicky. Elektronické hlasování o konec hlasování. Schváleno 24 proti 13, 35. Přecházíme k ústnímu pozměňovacímu návrhu 5. Kdo je pro? Prosím, kdo je pro? Proti? Schváleno. A tím pádem Přecházíme k návrhu 37 od paní Šalemose. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A já si myslím, že tím pádem odpadá návrh pana De Jonga. Nyní návrh 38, paní Šalemose, kde pro? Proti? Můžeme to prověřit elektronicky. Čili zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 38. Konec. Zamítá se. 17 pro 21 proti. 178 pana Dion. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Tím pádem postupujeme k návrhu pana Engla ve dvou částech. Nejprve první část elektronicky. První část elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 23 proti 14. Druhá část pro, proti, drželi se, zamítá se. 180 ani Belt odpadá, původní text odpadá, čili 182 pana Karase. Kdo je pro, proti, drželi se, zamítá se. Nyní máme pozměňovací návrh 183 paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Nyní přecházíme k pozměňovacím návrhům 39 a 181. To je pan Šeldemose, pan Žuvan a pan Abad. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 40, paní Šalimuse. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 41, paní Šaldemos. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 41 odpadá, aha, dobře. Já se omlouvám, paní Šeldemuse. 184. Pardon. Čes jsme u 184, článek 29, odstavec 3, paní McClarkin pro. Proti. Zamítá se. Dále máme 29, 4, 42. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Přecházíme k článku 30. Máme tady 185 od pana Karase, rozdělené hlasování na dvě části. První část návrhu 185 pana Karase pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část Prosím, elektronicky. 185. druhá část. Hlasujeme. Můžete prosím urychlit vaše hlasování a zmáčknout rychle čudlík? Děkuji. Konec hlasování. Je to schváleno. 21 pro, 17 proti. Jsme u 31. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Někdo se zdržel? Je to schváleno. Tím odpadá velký počet návrhů, nebudu je všechny číst, ale dostáváme se až k 196. pana Kreutzmana. Článek 312 a Kdo je pro návrh 196 pana Kreutzmana? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se? Nyní jsme u pozměňovací, ústního pozměňovacího návrhu 6. Pro. Elektronicky to prověříme, abychom to měli jasno. Ústní návrh 6. Navrhli to PP a teď jsou proti? Je to tak? Takže šestka, což navrhli SND PPM. Elektronicky prověříme. Ne, PPP je, chce natolik porazit svůj vlastní návrh, že je to už jasné? Je nás aspoň 39. Dobře. Takže je, se to zamítá 16 proti 19, dva se zdrželi. To znamená, že přecházíme k návrhu 44 paní Šaldemos. Protože tím se nám rozložila celá ta práce s ústním pozměňovacím návrhem. Či paní Šaldemos 44. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 14 pro 20 proti 2 se zdrželi. Přecházíme k návrhu paní Turunen. Elektronicky hlasujeme o 198. Jde vám to dost pomalu, to hlasování dnes odpoledne. Konec hlasování. Zamítá se to 10 pro 24 proti. A nyní návrh pana Leona 201 elektronicky 21. Takže konec hlasování. Zamítá se. 7 pro 30 proti. Tak teď se budou všichni snažit 31, to bylo 31.3, eh, teď návrh 204D van Weisberger a Kreuzmann. Jenom drobná poznámka. Pane předsedo, mandatory, z mandatory máme přejít na voluntary. Takže by tam bylo spíš may než No Value, energy content, fat, satured sugars, salt, may instead of... Takže may místo shall be, ex, be expressed. To je logický důsledek, gramatický důsledek. To je váš ústní pozměňovací návrh? Bohužel musíte udělat ústní pozměňovací návrh v tomto smyslu. Mohu to akceptovat jedině, pokud to akceptují další frakce. Paní Šeldemose, je, je to v pořádku? Jsou, jsou nějaké námitky? proti tomuto ústnímu návrhu. Prosím vás, potřebuji to slyšet ještě jednou. Můžete to prosím přečíst pomalu, aby to bylo jasné, protože doporučujeme, abychom přešli z povinných, čili mandatory judicial regulation na, na dobrovolné, čili voluntary, tak logickým následkem je, že shall by bylo nahrazeno may, čili místo musí, mohou. A bylo by to takto. Energy content, fat, saturated sugars and salt may in addition be expressed as appropriate a percentage of the reference intakes, and so on. Jsou s tím všichni spokojeni? Dobrá. Čili já návrh, s, tento návrh Weisberger Kreuzmann elektronicky prověříme. Hlasujeme elektronicky. 202. Konec hlasování. Schváleno. 21 proti 8. 10 se zdrželo. Tím pádem odpadá 199 a 200. Přecházíme na 203. Paní Turunen. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dobře, nyní článek 32, pozměňovací návrh 204, paní Feisberger a pan Kreutzmann, kdo je pro, proti, zamítá se. Pozměňovací návrh 205, paní Turunen, kdo je pro, to radši prověřit elektronicky. 205 hlasujeme. Konec hlasování. Konec hlasování 13 proti 24, dva se zdrželi. 186 pan Wang Nok, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 108 187 pan Karase, kde pro. Můžem, můžeme to prověřit elektronicky. 187 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 23 proti 15, 15 proti. Tím pádem 188 a 45 odpadají. A přecházíme k článku 32 odstavec 2, návrh 206. Hlasujeme o tom vyškrtnutí od paní Turunen, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Nyní přecházíme k návrhu 46, jestli se nemýlím, paní Šalemose. Kdo je pro? Elektronicky, prosím. 46. Hlasujeme. Konec hlasování. 19 proti 19, tím pádem se zamítá. 208 paní Komy. Kdo je pro? Proti? Schváleno a tím pádem 207 a 209 odpadají. Přecházíme k 47. Ano. 47, paní Šalemose, kde pro? Můžeme to prověřit? 47 hlasujeme. Konec hlasování. A to je schváleno počtem 21 proti 17. Pak máme od pana Noka 210. Hlasujeme o 210. Elektronicky. Hlasujeme. Takže to je 12 proti 27. Článek 33. Pozměňovací návrh 211 pana Karase, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 212. Paní Weisberger a Kreuzmann, hlas, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Zahajuji elektronické hlasování, končím hlasování. Schváleno 21 pro, proti 18 hlasů. Článek 34, kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Schváleno. V tomto případě se dostáváme k 216. Článek 34 odstavec 1, čili 216. Kde je pro? Proti? Zamítnuto. 218. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 49. Paní Šaldemose. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 49. Končím hlasování. 19 vůči 19, to znamená zamítnuto. Teď se dostáváme k 50. paní Šaldemose. Budeme hlasovat elektronicky. 50. paní Šaldemose hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno, je to 21 hlasů pro, 18 proti, někdo se nezdržel hlasování. 219. paní Komi, kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 217. paní Krojcmanové, kde pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dva. Dva stejné návrhy, 51 a 220, paní de Jong. Zahajuji hlasování, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 15 pro, 24 proti. 221 pana Karase. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 222 pana McClarkina. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 52 paní Šaldemose. Kdo je pro? Uděláme elektronicky. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 24 pro, 15 proti. Teď 53, paní Šaldemose. Hlasujeme o 53. Končím hlasování. Zamítnuto 15 pro, 24 proti. 223 paní Weisgerber a paní Kreuzmann. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 224 pana Karase, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Je to 224 pana Krase. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 15 pro, 23 proti. 225. Paní Krojcman. To je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní článek 35. 226 pana Karase, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 227 pana McClarkina, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 228 paní Kreutzmann, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 229. Budeme hlasovat Elektronicky hlasujeme o 229. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, 19 proti. To znamená 54 odpadá, čili hlasujeme o 55. Paní Švaldemose, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 55. Hlasujeme o 55. 55. Uděláme elektronickou kontrolu. 54 odpadla, čili teď jste pro 55. Končím hlasování. Schváleno 34 pro, 5 proti. Pozměňovací návrh 230. pana Čuvina a Abada. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujeme o 230. Končím hlasování. Schváleno 20 pro, 19 proti. 56. Paní Šaldemose. Uděláme to elektronicky. 56. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 17 proti. To znamená 231 odpadá. Nyní se dostáváme k 57. Ta je stažena. A to je tedy kapitola 6. Návrh pana Karase 232. Otevírám hlasování o 232 pana Karase. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 17 proti. Takže všechny pozměňovací návrhy kapitoly 6 odpadají, protože celá kapitola 6 byla odstraněna. Tím se dostáváme k 200, ke kapitole 7 několik stránek dál, 249. Čili všechna, všechny pozměňovací návrhy odpadají a jsme u kapitoly 7, návrh 249. Je to tak? Takže kapitola 7 a hlasujeme o 249, 250 pana Krasa a Bada. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, 18 proti. To znamená, že kapitola je odstraněná. tedy znamená, že všechny ostatní pozměňovací návrhy, protože kapitola 7 byla celá také odstraněná, tak se dostáváme k 251. pana Karase. Takže 53, 251. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. to. Nyní 68. Paní Šaldemose, můžeme hlasovat, prosím. Elektronické hlasování o 68. Končím hlasování. Schváleno. Je to 20 hlasů pro, 16 proti. Teď 252. Je to tak? 252 paní Weiss Gerber, je to ve dvou částech oddělené hlasování, čili hlasujeme o první části 252. Hlasujeme o první části elektronicky. Končím hlasování. 10 hlasů pro, 26 proti, to znamená zamítnuto a druhá část odpada. Hlasujeme o druhé části, anebo ne? Takže ano, hlasujeme o druhé části. Druhá část hlasujeme elektronicky, čili ještě jednou hlasujeme elektronicky o druhé části návrhu 252. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasů pro, 15 proti, jeden se držel hlasování. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu Leona 253. Opět jde o oddělené hlasování. První část, čili hlasujeme o první části. Kde je pro? Kde je proti? Schváleno. Druhá část. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Druhá část 253. Končím hlasování. Máme pět hlasů pro a 33 proti, čili zamítnuto. A nyní se dostáváme 69 odpadá. Teď tedy příloha 1. Pozměvací návrh 254 pana Karase. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní 255. Paní Weisgerber, kdo je pro? Kdo je proti? To je zcela jasně zamítnuto. Teď příloha 2, paní Clarkin, 256. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Teď je příloha 3, 258. Paní Šoldemose. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 259. Pana Karase. Kde pro? Proti? Zamítnuto. 70. paní Šaldemose, kdo je pro? Proti? Schváleno. 71. paní Šaldemose, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 257. paní McClarkin, kde pro? Proti? Schváleno. Nyní příloha 6. 264 pana Karase. Je to čtyřka, pardon. Příloha 4. Přehodil římskou číslici. 264. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasů pro, 15 proti. Takže tentokrát to dopadlo dobře, pana Karasy. 72, paní Šaldemose. Kdo je pro? Omlouvám se. Takže to odpadá a nyní se dostáváme eh, ke pozměňovacímu náhodu 260, paní Krojcman. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 261 a 265 paní Weisberger a pana Karase. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tyto dvě jsou zamítnuty. 262 paní De Jong. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 268. Kdo je pro? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 268. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasů pro, 18 proti. Takže 74 odpadá. Teď 263, paní Weisgerber. To je pro? Proti? Zamítnuto. 263, paní Vesgerber. Podíváme se na to elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 263. Končím hlasování. 21 pro, 17 proti, schváleno. 266 pana Krase. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 269. Paní Thun Honstein. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Moc mě to mrzí. Sedmdesát Pětka, paní Šaldemose, hlasujeme, kde pro, proti, schváleno. Příloha 5. 76, paní Šaldemose, kde pro, kde proti, schváleno. A 270 odpadá. Nyní příloha 6, konečně jsme se tam dostali. 77. Paní Šeldemose, kde je pro? Proti? Schváleno. 78. Paní Šeldemose, kde je pro? Proti? Schváleno. Nyní příloha 8. 271. Pana Karase, kde je pro? Proti? Zamítnuto. 272. Paní McClarkin. Ještě jednou 272. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo hlasování? Zamítnuto. Paní Weisgerber. Chtěla bych eh, jenom říci, že se tady stalo něco pozměňovacím návrhem 270 u přílohy 5. Neměli jsme o něm hlasovat, pokud by nebyl kompromisní návrh přijat. Nicméně kompromisní návrh byl přijat, čili bychom o něm měli hlasovat. To znamená 270, která se týká označování potravin. Byla bych ráda, abychom o tom hlasovali. Podle hlasovacího seznamu, se kterým souhlasila paní zpravodajka, je to v pořádku, že budeme hlasovat? Takže můžeme hlasovat o 270, je to tak? Dobře, takže vracíme se a hlasujeme o 270 paní Weisgerber. Kdo je proti? Schváleno. A nyní se dostáváme zpět 273. Paní McClarkin, kde pro? proti, zamítnuto. 79. paní Šeldemose, kde pro, proti, schváleno. Paní Kratsa schválila, eh, stáhla eh, svůj návrh. Nyní se dostáváme k jedenáctce, čili příloha 11, 275 pana Karase, Zahajuji elektronické hlasování o 275. pana Karase. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasů pro, 16 proti. Nyní 276 pana Karase. Kde je pro? Proti. Zamítnuto. Teď příloha 12. Pozměvací návrh 277 pana Karase, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky 220, 277, pardon. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, 14 proti, 23 hlasování. Nyní příloha 13. Návrh 278 pana Karase, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 279. Pana McClarkina. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 280. Paní Koraca Bild. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, čili 280. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 14 hlasů pro, 25 proti. 281 pana Karase. Kde pro? Proti. Zamítnuto. 282 paní Weisgerber a paní Kreutzmann. Budeme hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování 282. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 hlasů pro, 17 proti. Tak teď body odůvodnění. Bod odůvodnění 10, číslo 1, paní Šeldemose, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 80, paní de Jong. Máme žádost o oddělené hlasování. Můžeme tedy zahájit hlasování elektronicky o první části pozměňovacího návrhu 80. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasů pro, 17 proti, jeden se zdržel hlasování a teď se dostáváme k druhé části. Návrh 80, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 4 pro, 34 proti, čili zamítnuto. 81, paní Krojcman, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvojka, paní Šaldemose, kde pro? Proti? Schváleno. Návrh 82, paní De Jong. Kde je pro? Proti? Schváleno. Trojka, paní Šaldemose. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o trojce, paní Šaldemose. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 pro, 15 proti. Nyní kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní to znamená, ostatní návrhy 25 odpadají a teď 86 byla schva, eh, stažená, čili 87 od paní McClarky. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pětka, paní Šeldemose. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o pětce od paní Šaldemose. Končím hlasování. Zamítnuto 12 pro, 26 proti, 1 se zdržel hlasování. 89. Paní Turnen. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 proti, 26 pardon, 12 pro, 26 proti. Nyní pozměňovací návrhy 7. Pro, proti. Schváleno. Bod odvodnění 28. Um, návrh paní Šaldemose, 6. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 6 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, 26 proti. To znamená 90. paní Kráca Bild. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 16 proti. Takže odpadá 91, 92, paní Kraca Bild. Zahajuji hlasování. 92. Končím hlasování. Schváleno. 34 pro, 3 proti. Nyní 93. Paní McClarkin. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 94. Paní de kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Sedmička, paní Šaldemose. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, 27 proti. 95. Pan Juan Nok. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Takže 95. Končím hlasování. Zamítnuto 12 pro, 27 proti. Nyní bod odvodnění 36, 96, de Jong. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 26 pro, 13 proti. Tak, teď se dostáváme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 9. Kdo je pro? Kompromisní návrh 9. Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme, to znamená, další pozměňovací návrhy bodu odůvodnění 37 odpadají. A teď se dostáváme ke 103. paní Koraca Bild. Zahoji hlasování o návrhu 103. Paní Koraca Bild. Končím hlasování. Schváleno 21 pro, 18 proti. Máme nový bod odůvodnění, paní Šaldemose, je to návrh 9. Hlasujeme o devítce. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, 22 proti. Nyní bod odůvodnění 39, 104, paní Krace Bild, zahojí hlasování. Ne, 104. Takže dobře, dostáváme se k desítce. Kdo je pro kompromisní návrh 10? Proti? Schváleno. Takže nyní se dostáváme k 107. paní Kreuzmann. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A na závěr 108. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Předtím, než budeme mít eh, konečné hlasování této zprávě, tak eh, předám slovo paní zpravodajce, aby řekla pár slov. Prosím, paní Šaldemuse. Vážení kolegové, Omlouvám se, že eh, se hlásím o slovo teď v průběhu hlasování, ale um, Chtěla bych vám přeci jenom říci, že e, zejména e, pokud jde o kapitole 6 a 7, tak jsme počítali se schopností členských zemí e, aplikovat dodatečná pravidla, ale Teď už to bude pro nás prakticky nemožné, pro naši frakci SAD, abychom plně podpořili toto stanovisko, proto budeme hlasovat proti. To mě opravdu mrzí protože si myslím, že ten návrh přináší celou řadu zlepšení, zejména v těch kompromisních návrzích, ale bylo to pro nás klíčové, takže bohužel jsme nuceni hlasovat proti. Okay. Well, I think, um... Dobře. Pochopil jsem, že se s tím zklamaná, nicméně jménem svým i ostatním bych chtěl moc poděkovat za tu práci, kterou jste do toho investovala. Znamená to také politický kompromis, je to skutečně ohromný kus práce, který jste odvedli. Já vím, že je to někdy složité. Paní Kraca, chce něco říci? Budu velice stručná. Chtěla bych jenom zdůraznit, že jsem velice ráda spolupracovala s Kristel a Možná jste slyšeli během hlasování, že eh, hlasují proti starým pozměňovacím návrhům. Chtěla bych poděkovat všem kolegům z EPP, že jsme prokázali takovouto jednotu. Někteří eh, kolegové stáhli a zřekli se svých pozměňovacích návrhů, abychom mohli mít společnou společné stanovisko, abychom dosáhli kompromis. Čili někdy jsme také hlasovali pro pozměňovací návrhy paní zpravodajky. Já si myslím, že tato flexibilita by měla být odměněna a chtěla bych poděkovat svým kolegům z EPP, že byli takto flexibilní. Děkuji. Takže musíme stanovisko ještě přijmout, čili budeme hlasovat o konečném výsledku elektronicky. Takže zahajuji elektronické hlasování o celé zprávě. Končím hlasování. Takže pozměňovací návrh byl přijat, 21 hlasů pro, 15 proti, 3 se zdrželi hlasování. Děkuji. To je má první zkušenost tak dlouhým hlasováním a chtěl bych především poděkovat paní zpravodajce, ale i všem našim pracovníkům, kteří velice tvrdě na tomto dokumentu pracovali. Máme na řadě celou řadu dalších hlasování, takže bych požádal ty, kteří odcházejí, aby odešli rychle a potichu, protože nyní máme velice důležité zprávy z vlastního podnětu a také stanoviska, čili další bod na našem programu je eh, přijetí zprávy paní Het, která se týká ochrany spotřebitele. Je to tedy zpráva z vlastního podnětu. Uh, Head, Paní Head, chtěla byste říct něco, než začneme hlasovat? Takže vám předám slovo. Chtěl bych požádat ty, kteří odcházejí ze sálu, aby eh, odcházeli v tichosti a aby hovořili až venku. Takže paní Head uvede eh, hlasování. Eh, děkuji. Jsem ráda, eh, když vidím, že máte takový zájem mm, o hlasování o zprávě o ochraně spotřebitele. Vidím také, že bylo přijato mm, velké množství pozměňovacích návrhů, více, více než 80. Takže děkuji všem za spolupráci, děkuji mým spolupracovníkům a samozřejmě také komisi. Ale obracím se také na stínové zpravodaje. Eh, usilovali jsme o nalezení kompromisu a doufám, že aspoň z části se nám to podařilo. Myslím, že je to uspokojivý kompromis a doufám, že ten výsledek bude dobrý, protože to je velice důležitá otázka a je eh, nutné, abychom eh, zajistili dobrou ochranu eh, spotřebitelů. Děkuji. Stínový zpravodaj za EPP chce také říct si pár slov. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce Děkuji paní Hed, protože eh, udělala velký kus práce, dobře se nám spolupracovalo. Ta její zpráva byla mm, z velké části přijatelná pro nás. Jde nám o to, aby eh, spotřebitelé eh, mohli se domoci svých práv. Takže společně jsme na tom pracovali, i když u některých míst jsme ještě Eh, podali pozměňovací návrhy, protože jsme nechtěli, aby, eh, ten, aby ta zpráva byla nějak nevyvážená, eh, zejména pokud jde o lidi, kteří pracují třeba v malých podnicích. Musíme myslet také na ty, kteří pracují a vyrábějí a chceme poskytnout vnitřnímu, na ten vnitřní trh to, co očekávají. A chtěli jsme se vyhnout tomu, abychom přijímali rozhodnutí místo spotřebitelů samých, protože někdy, když usilujeme o to dělat až příliš mnoho dobrého, tak někdy zajdeme moc daleko a e, potom stanovujeme nějaká příliš striktní, mm, striktní nařízení. A někdy takové nástroje potom nejsou vlastně vhodné, zejména v době hospodářské krize. Máme už mnoho e, nástrojů, takže zejména musíme zajistit účinnou kontrolu nad těmi nástroji, které už existují a musíme zajistit, aby je spotřebitelé opravdu e, využívali. E, závěrem bych chtěla říct jenom tolik, že tady budu mít dva pozměňovací návrhy, ale tam byl trošku problém s překladem, který podle mě naprosto změnil smysl těch pozměňovacích návrhů. My jsme tam chtěli eh, formulaci státní zpráva a tam je uvedeno státní úřad. Takže myslím si, že tady bude skutečně nutné ten text změnit v tom správném smyslu, protože jinak ten smysl je zkreslený. Děkuji. Okay, well, I think... Dobře. Eh, chcete tedy podat pozměňovací návrh nebo ústní pozměňovací návrh, nebo už jste ho předložili, nebo budete předkládat ústní pozměňovací návrh dnes odpoledne, Mě to nebylo jasné. Chiedo scusa, propongo di farli e quindi so che dovrò il consenso poi. Mm. Eh, zatím nejsou ty, ty pozměňovací návrhy na eh, tom seznamu, já je teprve předložíme v průběhu diskuse. Ano, dobře, děkuji. Nicméně vám tedy pouze připomínám, že eh, bude, budou muset být odsouhlaseny ty pozměňovací návrhy a proto je daleko rozumnější to udělat předem. Takže začneme se věnovat zprávě paní Head. Odstave, paní Head, odstavec 1 E, odstavec e, pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro, kdo je proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 17, pan Rošfor, Kdo je pro, proti, přijato. Odstavec 2, pozměňovací návrh číslo 18, pan Rošfor, Kdo je pro, takže tady potřebujeme elektronické hlasování. Tady hlasuje příliš mnoho lidí. Takže ověříme si, kdo hlasuje. Máme jednoho člověka navíc. Máme tady pět liberálů. <laughs> right, we still have one too many. Jeden je stále navíc. Takže toto hlasování ukončíme a začneme znovu. Takže tohle neplatí a začínáme znovu. No a pořád tady máme 40 lidí. Ano, teď máme 39. Dobře. Eh, hlasování stále probíhá. Hlasuje 39 lidí. 39 lidí tady přítomno, zatím 36 hlasovalo. 38. Končím hlasování. Schváleno 20 hlasy proti 18. To znamená, že 19 odpadá a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 20 a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Je tady 39 lidí, kteří se účastní hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy ku 18. Eh, odstavec 4, pozměňovací návrh číslo 21, paní Ivanova, kdo je pro? Proti? Schváleno. Odstavec 5, pozměňovací návrh pana Moty a paní Komi, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 23. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Eh, číslo 24. Pan Kamfen. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ehm, takže o čísle 24 jsme neměli vůbec eh, hlasovat, to byla moje chyba, protože to odpadává, když jsme přijali pozměňovací návrh číslo 22. Ehm, přicházíme k odstavci 6. Pozměňovací návrh číslo 25. Pan Moty, paní Komi. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 26 tedy odpadá a e, dostáváme se k číslu 27, tam je doplněk, paní Ivanova předložila, kdo je pro, proti, přijato. E, kompromisní pozměňovací návrh číslo 1, odstavec 7. A tady bude oddělené hlasování. E, vidíte tady ty části mm. Takže první část, kdo je pro, proti, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, můžeme toto ověřit elektronicky. Druhá část kompromisního návrhu. Kdo je pro? Pardon, elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Přijato. Čtvrtá část. Elektronicky, prosím. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Také elektronicky Končím hlasování. Přijato. Takže to byl eh, skutečný kompromis. Všichni až na tři <laughs> hlasy. Je to neobvyklé eh, hlasovat odděleně o kompromisu, ale je to tak. Eh, teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 32. Pan Pupakis, kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 7b, nový pozměňovací návrh číslo 33, paní Tun. Kdo je pro? Takže elektronicky. Číslo 33. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme o čísle 33, končím hlasování. Zamítnuto. 20 hlasů proti, 18 pro. E, číslo 34, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Eh, odstavec 8, pozměňovací návrh číslo 35, pan Muty a paní Komi. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Mm, odstavec 8a, nový. Eh, pozměňovací návrh paní Tun. Tady potřebujeme hlasovat elektronicky o čísle 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 hlasů pro 19 proti. Odstavec 9. Pan Moty a paní Komi. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Odstavec 10. Pan Moty, paní Komi. Kdo je pro? Tady musíme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 39. Číslo 39. Já myslím, že to raději ověříme elektronicky. Vy to měníte. Takže hlasujeme elektronicky o čísle 39. Končím hlasování. Takže jednoznačně jasně eh, schváleno 34 hlasy vůči třem. Paní Gepard eh, vysílá jasné instrukce, ale její kolega z frakce EPP eh, někdy vysílá takové zastřené instrukce, takže nám to pak není jasné, jak bude frakce EPP hlasovat. Ale já vím, jak je to těžké být koordinátorem ale můžeme pokračovat rychleji, pokud mi dáte jasný signál, zdali je třeba hlasovat elektronicky nebo ne. Eh, tady máme doplněk pana Kanfina, číslo 38, hlasujeme o čísle 38. Končím hlasování. Přijato 20 hlasy ku 18. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 hlasů pro 22 proti. Eh, odstavec 11, pozměňovací návrh číslo 42, pan Moty a paní Komi. Kdo je pro? Kdo je proti? takže s pohodlnou většinou přijato. Číslo 41 tudíž odpadá a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu číslo 2. Také budeme hlasovat ve třech částech. První část. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy ku 17 a třetí část. Třetí část. Kdo je pro třetí část? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel, tudíž to bylo schváleno. Takže celý kompromisní návrh je schválen. To znamená, že teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 4 čtyři, kompromisní návrh číslo tři, Kdo je pro? Proti? Kompromis číslo tři Přijato. Takže dobře, pokračujeme, dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 51. 51, všechno ostatní odpadá, všechno mezi tím. Takže teď musíte zalistovat. Eh, číslo 51 předložil pan Kamfa. Hlasujeme o čísle 51 elektronicky. Končím hlasování. Eh, takže je to zamítnuto. Pan Kreutzmann stáhl svůj návrh. Dostáváme se tedy k číslu 55. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Eh, na, nyní odstavec 19, pozměňovací návrh číslo 58, paní Het. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pan Rošfor, pozměňovací návrh číslo 56, tam je takový doplněk, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A ještě některé další doplňky od paní Pupakis. Kdo je pro? Číslo 57. Kdo je proti? Přijato. Takže 56 i 57 byly přijaty. Já chci stáhnout pozměňovací návrh číslo 59. Tam šlo jenom o jakési vyjasnění toho, co to znamená oficiální informace, ale to už tam je jasné. Dobře, tudíž přicházíme přímo pozměňovacímu návrhu číslo 60, pan Kalfa, oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Někdo se zdržel? Takže to je přijato. Druhá část, čísla 60, hlasujeme elektronicky o druhé části. Eh, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 hlasy ku 3. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Odstavec 23, pozměňovací návrh číslo 62, pan Konfa, zahajuji hlasování. U čísla 62. Hlasování už bylo zahájeno. Pozměňovací návrh číslo 62. Končím hlasování. Přijato 31 hlasem vůči 6. Pozměňovací návrh číslo 63. Paní Head. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasů pro 20 proti. Teď se dostáváme k číslu 65, pan Pupakis, k odstavci 27, kdo je pro, proti, přijato. A pozměňovací návrh číslo 66, kdo je pro? Ne, pardon, ten odpadá. Pozměňovací návrh číslo 67, pan Pupakis, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato jednomyslně. Eh, odstavec 28, pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Někdo proti? Někdo se zdržel? Přijato. Eh, odstavec 26, pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, odstavec 29a, pan Trantifilidis ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 31, pozměňovací návrh 71, pan Konfa. Kdo je pro? Myslím, že tohle bude třeba prověřit elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 71. Končím hlasování. Přijato 20 hlasy ku 17. Eh, pozměňovací návrh 72, pan Moty, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Eh, pozměňovací eh, já bych rád stáhnul tento pozměňovací návrh číslo 73, takže vztahuji. Ano, děkuji. A, takže se dostáváme k číslu 74, to je můj návrh, takže doufám, že ho podpoříte. Doufám, že to podpoří EPP. Děkuji. Kdo je, pro, kdo je proti? Paní Vajzgeba, vy jste proti? Ne, ne. Nikdo se nezdržel, ano, takže můj pozměňovací návrh byl přijat. Eh, pozměňovací návrh číslo 64, paní Her. Kdo je pro? Proti? Přijato. Eh, pozměňovací návrh číslo 75. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh číslo 76, pan Krojcman. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže se nyní dostáváme k číslu 80, návrh pana Pupakise. Kdo je pro? Můžeme toto ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 80. Končím hlasování. Přijato 23 hlasů ku 15. Pozměňovací návrh číslo 81, pan Moty a paní Komi. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Eh, eh, pane předsedo, pokud do toho mohu vstoupit, rád bych podal eh, ústní pozměňovací návrh vzhledem k tomuto odstavci navrhujeme tam hovořit o veřejné správě, státní správě, nikoliv o státním úřadu. To je chyba překladu, ke které tam došlo. Takže státem vlastněné organizace, které poskytují služby. Hovoříme tady třeba o nemocnicích, dopravě a podobně, nikoliv o soukromých firmách. Eh, pokud tomu správně rozumím, tak Eh, o tom jsme měli hlasovat dřív. Tam tedy bylo nejprve formulace public authority, Takže vy navrhujete toto alternativní znění. Souhlasíte s tím, paní Head? Yes. No. herr ordförande. Han, får ändra om han vill. Ano, je možné to změnit, pokud se to přejete. Uh, Prosím vás, můžete to tedy přečíst znovu? Eh, pane předsedo, ještě jedno upřesnění. Budu muset být eh, konkrétnější ve svém vystoupení. My máme eh, toto znění v několika pozměňovacích návrzích, toto formulaci. Ta se opakuje. Takže tam chceme něco doplnit navíc mohu přečíst celý ten pozměňovací návrh, včetně toho doplňku, který bych tam rád viděl. The moment says you added the words or a public authority. So do you want to change that? Chcete tedy změnit ten svůj pozměňovací návrh? My tam hovoříme o těch eh, sporech mezi profesionály, zatímco tam by mělo být uvedeno se státem, tam je v angličtině eh, jaksi státní organizace poskytující služby státem vlastněné organizace, které poskytují služby. To je ta změna, kterou navrhuji. My jsme si toho všimli až na poslední chvíli. Nevíme, proč jsme se na tom nedokázali schopn- eh, shodnout dřív a to bylo právě v důsledku té chyby překladu. Dobrá. Takže budeme o tom hlasovat. Myslím, že eh, budeme hlasovat elektronicky o tomto ústním pozměňovacím návrhu. sorry. Uh, amendment 83 by Mr. Kreutzmann. Eh, pozměňovací návrh číslo 83, pan Kreutzmann, takže jsme u odstavce 40. Pozměňovací návrh číslo 83, pana Kreutzmann. Tady myslím, že bychom to měli ověřit elektronicky. Takže zahajuji hlasování k bodu 83. Končím hlasování. 18 18, tudíž eh, se to zamítá. Pozměňovací návrh číslo 84, pan Rochefort, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. A nyní se dostáváme k odstavci číslo 44. Tady je znovu ústní pozměňovací návrh eh, zpravodajky, který máte vytištěný, takže to je celkem jasné. Eh, o tom se bude hlasovat elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 22 hlasy ku 14. Takže eh, pozměňovací návrh číslo 84 odpadá a dostáváme se číslo 86 pan Kreutzmann. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 87 pan Kreutzmann. Přijato. Nyní eh, body odůvodnění. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Tady si myslím, že eh, to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo jedna. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Eh, zamítá se 19 hlasů proti 18 pro. Pozměňovací návrh číslo 2, to je můj návrh. Eh, o tom si myslím, že budeme také hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh číslo dvě. Hlasujete nějak pomalu dnes odpoledne. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasy 16. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, pan Moty, paní Komi, tak tohle prověříme elektronicky. Číslo 4, hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno, končím hlasování. Tak to je zamítnuto. 23 hlasů proti, 14 pro. Pozměňovací návrh číslo 5, pan Konfa. Eh, budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 5. Končím hlasování. Přijato 19 hlasy ku 18. Číslo 6. Pan Moty, paní Komi, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odmítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7. Pan Moty, paní Komi. Myslím, že jste pro. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato s pohodlnou většinou. Pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 15 pro 22 proti zamítá se. Kde to jsme? Jedenáctka, pan Moty, paní Komy. Druhý ústní pozměňovací návrh, prosím tady chci požádat o druhý ústní pozměňovací návrh. To znamená znovu to přečtu, je to stručné. S ohledem na to, že spotřebitelé musí mít možnost rozumět svým právům, když jsou tu nějaké právní postupy, možná vyplývající z odvětví, a nebo veřejné organizace poskytující služby, to znamená de facto vlastně veřejná zpráva, abychom ale nehovořili přímo o veřejných orgánech. Dobrá, zahajuji hlasování o vašem návrhu 11. Konec hlasování. Zamítá se. 17 pro 20 proti. Pozměňovací návrh 12 Van Kampfa. Zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Schváleno 90, 19 proti 18. 13 pan, pan Filidis. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 22 proti 15. Ústní pozněcový návrh 40, paní Head, máte to v textu, kdo je pro, proti, schváleno. A tudíž si myslím, že 14 odpadá, takže poslední je 15, paní Ivanová, kdo je pro, proti, schváleno. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Chcete něco říct, paní Hert? Ne, jste spokojena, dobře. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme o zprávě. Konec hlasování. 34 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, takže blahopřejeme paní Head. Dobře odvedená práce, děkujeme vám. Jenom chci všem připomenout, že to je zpráva z vlastní iniciativy, že to není pozměňováno tím běžným konečným způsobem. Jistě to se dostane na plenárku. A děkuji vám. Nyní pan Turmes. A máme tu dva návrhy od pana Turmese. První se týká směrnice, druhý nařízení. Začneme směrnicí. Já se omlouvám, pane Turmesi, že jsme vás nechali čekat. Chcete na úvod něco říct? Jenom chci říct, jenom chci poděkovat stínovým zpravodajům z dalších politických frakcí, paní Verňo, paní Pavelová, pan Žuvan, pan Fox, Myslím, že jsme, se nám dobře spolupracovalo a budeme moci hlasovat o hodně kompromisních návrhech. Chci také poděkovat svým zaměstnancům, jejich zaměstnancům a chci poblahopřát také skvělým zaměstnancům v rámci vašeho sekretariátu, takže jsme se všichni společně dobrali do toho bodu, kde jsme Takže připomínám, že nejprve bude na řadě směrnice. Je to článek 11. směrnice, konsolidovaný pozměňovací návrh od SD, Zelených a ECR. Kdo je pro? Myslím, že elektronicky, čili konsolidovaný pozměňovací návrh hlasujeme. Hlasujeme o konsolidovaném pozměňovacím návrhu. Konec hlasování. Omlouvám se, hlasovalo víc lidí. Můžeme to prověřit? 40 hlasuje. Příliš mnoho lidí hlasuje. A já z tohoto systému nejsem schopen zjistit, jaké jsou politické frakce. Když můžete si prosím prověřit čísla. Čtyřicet, čtyřicet lidí hlasuje. Čili někdo má víc lidí. Paní Het se vrátila, takže dokonce budeme mít 41. Můžeme to prověřit? Můžeme uzavřít toto hlasování? Tak a teď. Můžeme mít, prosím, hlasování jenom za EPP? Už je to v pořádku? Takže všichni PPE budou hlasovat, máme 15. O jednoho navíc. 14, ano, 14. Dobře. Teď můžeme začít hlasovat. Konsolidovaný návrh 1. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 19 proti 18. Čili mm, jsme dobře udělali, že jsme zkontrolovali ty počty. Tím pádem se posouváme k návrhu 35 o pan Fox. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Šestka se stahuje 36. Tam je celá řada poslanců, poslankyň. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále 37, paní Verňu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 38, opět paní Verňo. Pro? Proti? Schváleno. Článek 27, 39, paní Verňo. Kdo je pro? Proti? Můžeme to prověřit, prosím. 39 od paní Verňo hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 15 mm, proti 23. Nyní 40 od paní Verno. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 15 pro 23 proti. 41 pan Žuva. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 42, 43, 44, 45 vezmeme jako blok. Hlasujeme o těchto čtyřech návrzích 42, 40 až 45. Konec hlasování. Zamítá se počtem 15 pro 23 proti. 46, paní Verno. Proti? Schváleno. A Tím pádem odpadá sedmička pana Turmese. Článek 59, to odpadá. 47 vzhledem ke konsolidovanému návrhu. Jak, to, jak je to s 48? Také. A 49 také. Ne, ne, ne, ne. Je, ano. Já to chápu tak, že budeme hlasovat o trojce a pak se musíme vrátit sem 48 a 49. Pozměňovací návrh 3 je, myslím, na té poslední stránce. U mě je to stránka 10. Nebo 9. budeme nejdřív dělat články a úvodní ustanovení nemají tu stejnou právní váhu jako články, takže já si nejsem jist, jak eh, na tom jsme. Zdá se mi trochu zvláštní. Myslím, že bychom měli o těch článcích hlasovat teď. 48. Předkládám hlasování paní Parvanová pro, proti. Zamítá se. 49. Weisberger. Zahajuji hlasování. Konec. Zamítá se. 14 proti 22. 65, to je 9,51 pro. Někdo proti? Schváleno. 50, první část. Paní Parvanová. Odpada část, ta druhá část. Druhá část padesátky. První odpada. Takže kdo je pro? Elektronicky, prosím. 52. část. Konec hlasování. Schváleno. 20, 22 pro 15 proti. Jeden se zdržel. Nyní 10 k článku 102. Pan Turmes rozdělené hlasování na žádost TPP. E první část pro, proti, schváleno. Druhá část elektronickým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 22 pro 14 proti 2 se zdrželi. 52 odpadá. 11 Ventura se pro, proti. Schváleno. 12 pana Turmese je pro, proti. Schváleno. 53 paní Verňo pro. Prosím elektronicky. Hlasujeme o 53. Konec. Zamítá se. 16 pro 22 proti. Konsolidovaný návrh 2 za socialisté a zelené. Klode. Mm, ústní pozměňovací návrh tady máme. Tento návrh byl všem rozdán, ale nicméně měl bych to přečíst, jestli to všichni věděli. A jestliže Výbor akceptuje o tom hlasovat? Mění to nějakým způsobem vaše hlasovací záměry? Budeme tedy hlasovat o konsolidovaném e, návrhu s jeho změnou, kde pro, proti, zdrželi se. Konsolidovaný e, návrh je přijat. 1354 eh, jsou staženy a odpadá. Čili článek 106, 55, 56. Hlasujeme. Pro. Konec, konec hlasování. Čili 19 proti 19. Tím pádem zamítá se. 57, 58 odpadají. Vzhledem ke konsolidovanému návrhu 1. 14 pana se pro. Pro 14 Proti? Schváleno. Nyní máme 59.61. Rozdělené hlasování. První část. První část 61. Kdo je pro? Proti? Schváleno? Pak druhá část návrhu paní Weisgerber, kdo je pro, proti, schváleno. Odpadá návrh pana Foxe. Další návrh pana Foxe, 62. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Článek 107. 63 pana Žuvana. Pro. Proti. Schváleno. 64 pana Žuvana. Pro. Proti. Schváleno. Kompromisní návrh 1. Pr- kde pro? Proti? Schváleno. A tím pádem 15, 16, 65 odpadají. Návrh 17 pro. Můžeme prosím zahájit hlasování tedy. 17. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se 17 pro 19 proti. Jeden se zdržel. 18. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 66 pana Žována, kdo je pro? Proti. To je schváleno. Nyní 19 první část pro, proti Schváleno. Druhá část, rovněž pana Žuána, kde pro, proti, schváleno. 68 Žuvank pro, proti, schváleno. 69 pana kde pro, proti, schváleno. 20 pan Turmes, pro, proti, schváleno. Nyní 21. Rozdělené hlasování. První část 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 20 pro 16, proti 1 se zdržel. Druhá část. Kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. 70 paní Parvanova pro proti. Myslím, že to musíme prověřit. Čili paní Parvanová 70 hlasujeme. Konec. Schváleno 27 ku 11. Kompromisní návrh 2. Pro. Proti. Schváleno Odpadá návrh pana Žuvana 71, 72 pro. Proti schváleno 22 pana Turmese, kde pro, kde proti. Můžeme to prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování 22. Konec hlasování. Zamítá se 15 pro 22 proti 1 se zdržel. Článek 2. 73, pan Žovan, kdo je pro? Proti? Schváleno. 74, paní Rapty. Pro. Proti? Schváleno. 23, paní Parvanová. Pro. Proti? Schváleno. Úvodní ustanovení 9, návrh 24, paní Parvanové. Mm, o tom se hlasuje, že? Budeme o tom hlasovat. Že 24, paní Parvanová, odpadlo? Aha, kvůli 33. Ne, takže 24, 25 také ne. Čili jsme u 26 a 1 k desítce. Kde pro? Proti? Schváleno. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 27 paní Verno pro. Staženo. Staž 27 stažena. Čili 28 pana Žována, pro Proti? Schváleno. 17. 29. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se 15 pro, 24 proti. Návrh 3 pana Turmese. Kde je pro? Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 20 pro vůči 18, si jedne se zdržel. Eh, pan Žuván 30 pro, proti. Schváleno. 31, paní Verňo. Staženo. Dobrá. Poslední závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji závěrečné hlasování. Konec. Schváleno 38 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřeji, pane Turmesi. A přecházíme k tomu nařízení. Opět pan Turmes. Klode, chcete k tomu ještě něco říct? Strana 5, 67, ústní pozměňovací návrh, ale ten byl rozdán, takže můžeme přistoupit k hlasování tak jako v prvém případě. Dobrá. Nařízení. Třináctka paní Verňo stažena, čili rovnou pan Žovan, 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 14, paní Weisgerber. Pro, proti, zamítá se. 1 turmes pro, proti, schváleno. 2 turmes pro, proti, Drželi se, schváleno. Návrh 15, paní Verňo. Pro, proti, schváleno tři od pana Tunese pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pana Foxe. Zhlasujeme o 16. Konec. Konec hlasování. Schváleno 24 pro 15 proti. 17 18, pan Fox, paní Weisgerber pro, proti, zamítá se. 19 a 20, pan Fox, paní Weisberger pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 a 22, paní Weisberger, pan Fox, kde pro, proti, schváleno. 21. druhá část paní Weisgerber, kde pro. Elektronicky prověříme. 21. druhá část hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno počtem 22 proti 14, jeden se zdržel, čili další odpadá, 23 pana Foxe, 24 paní Parvanové. Pro Ústní pozměňovací návrh, prosím. První věta. Use the medicine safely and effectively provided for in Article 11 and Article 59. I would propose this. Navrhuji vyškrtnout tuto větu. Zbytek textu tam zůstane. I think you've circulated. This is Myslím, že jste to rozdala, takže jsme připraveni o tom hlasovat. Kdo je pro tento text ve smyslu znění návrhu paní Parvanové? Kdo je pro? Proti. Schváleno. Tím pádem máme 25 pana Foxe u článku 27. Pro, proti, zamítá se 26 paní Verno. Hlasujeme o tomto návrhu. Konec hlasování. Zamítá se. 15 pro 24 proti. Takže kompromisní návrh 1. Máte tu ten text ještě, který byl rozdán, ten kompromis pro, proti, schváleno. Takže 27 odpadá. 28, paní Verňo, kdo je pro, proti, Schváleno. Pan Turmes 4. Myslím, že odpadá. 29, paní Verňo. Staženo, dobře. Tím se dostáváme k třicítce, paní Verňo. Hlasujeme o třicítce. Konec hlasování. Zamítá se 14 pro 22 proti. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro kompromis 2? Proti? Schváleno. Třicet jedna odpadá, třicet dva, třicet tři, třicet čtyři. Stahujete je? Stahujou se. Paní Verňo, stahuje až po 34, takže 35. 35 hlasujeme. Konec. Zamítá se 14 pro 23 proti. Nyní pětka pana Turmese pro proti. Schváleno. Nyní konsolidovaný návrh 1 s tím ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, schváleno. To znamená, že tu máme článek 2, článek 737, Turmes a Žuvan, pro, proti, schváleno. Takže 38 odpadá, paní Parvanová. Devítka, paní Verňo. Pro. Nestáženo. Dobře. Čili osmička pane Žována je pro. Proti. Schváleno. Desítka, paní Verňo. Hlasujeme o tom. Myslíme, že to odpadá. Je to tak? Dobře. Čili desítka je žena, Protože jsme hlasovali o 26. Jedenáctka paní Weisgerber. Pro, proti, zamítá se. Tím se dá, dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky a zahajuji závěrečné hlasování o návrhu. Konec schváleno, 37 pro nikdo proti, jeden z jedna absence. Čili vám děkuji a blahopřeji panu Turmesovi, zasloužíte si potlesk. To je skutečná pobídka, abychom vypracovávali víc. Revisek, jste vítán na našem výboru. Teď to musíme konsolidovat pro výbor pro životní prostředí. A teď se dostáváme k dvě, dvěma závěrečným ustanovením. Je tu stanovisko z vlastní iniciativy o Solvitu. Pokud chcete odejít, prosím, učiňte tak potichu abychom mohli hlasovat o této zprávě z vlastní iniciativy. O Solvitu. Pane Buzoj, chcete stručně něco říci? Jsem velice rád, že má první zpráva eh, se setkala s takovým zájmem. Podpořil jsem většinu pozměvacích návrhů a myslím si, že přispěli k pozitivní zprávě. Chtěl bych, abyste hlasovali pro tuto zprávu a během hlasování mám také ústní pozměvací návrh, který jsem dohodl s ostatními politickými skupinami, čili chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, sekretariátu IMCO a všem asistentům, kteří pracovali na této zprávě. Right, let's go then. Um... Tak se do toho pustíme. Máme sklus. Takže se dostáváme ke zprávě pana Buzoje. Pozměňovací návrh číslo 8, paní Rojtová, pan Pupakis, kde pro, proti, schváleno. Devítka, paní Rojtové, pro, proti, schváleno. Pan Grek, kde pro, desítka, schváleno. Jedenáctka, kde pro, proti, schváleno. Paní Rejtová, třináctka, kde pro, proti, schváleno. 15, kde pro? Proti? Schváleno. Pan Greg, kde pro? Proti? Schváleno. 12, kde pro? Proti? Schváleno. Ten pozitil eh, z petičního výboru jde pro? Proti? Schváleno. Odstavec 6, 16, paní Rojtová, kde pro? Proti? Schváleno. Výbor pro petice, kde pro, proti, schváleno. 17. paní Rejtové, kde pro, proti, schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 20. Paní Styler, kde proti? Schváleno. 21. Paní Retová, kde pro? Proti. Schváleno. 22. <clears throat> Paní Styler, kde pro? Proti. Schváleno. Nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro kompromisní návrh 1? Kdo proti? Schváleno. Tím pádem <clears throat> se dostáváme až 29. 29. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní máme návrhy od petičního výboru. Můžeme hlasovat všechny dohromady, takže navrhuji, abychom odhlasovali všechny návrhy z petičního výboru. Trojka až jedenáctka, kdo je pro? Proti? Všechny schváleny. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Nikdo není proti. Schváleno. Pane Legekart, 31. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Odstavec 12, 32. Kdo je pro? Čili kde pro? Proti. To bylo zamítnuto. 33. Pan Greg. Pro? Proti. Schváleno. 35. paní Steiler. Kde pro? Proti? Schváleno. 34. pan Buzoj. Kde pro? Proti? Schváleno. 37. paní Rytová. Kde pro? Proti? Schváleno. 38, 36 odpadají. Nyní je 39. Budeme hlasovat o všech návrzích paní Rojtové? Ano? Ne? Ano. Takže všechny návrhy paní Rojtové 39, 41, 42, 43. Dohromady kde pro? Proti? Schváleno. 44. paní Krojcmanova kde pro? Proti? Schváleno. 45. pana Krasy jako doplnění kde pro? Proti? Schváleno. Body odůvodnění jedna, paní Krojcmanová. Jestli chcete, můžeme to hlasovat najednou, čili všechny pozměňovací návrhy bodu odůvodnění. Kde pro, proti, schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě, čili elektronické hlasování, kde pro, Takže prokáži solidaritu, budu hlasovat pro, jenom abych vám ukázal. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování. Takže blahopřejeme. Velice blahopřejeme k vaší první a úspěšné zprávě. A nyní konečné hlasování. Poslední hlasování se týká stanoviska eh, stanovené nové digitální agendy. Prosím, jak pan Tormes správně řekl, když pracujete na stanovisku, je velice příjemná práce. Pochopitelně si myslím, že jsme skvěle spolupracovali se sekretariátem, s paní Terezo Pinto de Rescendo a také se mi líbilo, že jsem pracovala se stínovými zpravodaji, jinak s ITRE, s kolegou, který je zodpovědný, pan Kelly, pan Lukegard. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních výborů a chtěla bych také poděkovat že se tímto způsobem bude dobře rozvíjet budoucnost Evropy. A jistě tato digitální agenda znamená dobrou budoucnost Evropy. Děkujeme, takže budeme hlasovat. Takže pan Kelly, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Není trojka. Kdo je proti? Schváleno. Není Tun Kelly čtyřka. Proti? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Proti? Schváleno. De Jong, kdo je pro? Proti? Schváleno. Osmička, paní Tun, Kelly, kdo je pro? Proti? Schváleno. Paní Rejtová stáhla eh, svůj návrh. Pan De Jong, musíme o tom, myslím, hlasovat. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 9. Končím hlasování. Takže tady 15 pro, 20 proti, zamítnuto, pan Pupakis. Desítka, kdo je pro? Proti, schváleno. Třináctka, kdo je pro? Proti, schváleno. Paní Rojtová, to bylo staženo. To odpadá, protože kvůli 13. Není 11. Kdo je pro? Čili hlasujeme elektronicky v tomto případě. Hlasujeme o 11. Končím hlasování. 13 pro, 24 proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Čili řada odpadá. Nyní kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Nyní 21. Jako doplnění, kdo je pro? Proti? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 24. Kdo je pro? proti, schváleno 25. Kdo je pro, proti, schváleno 26. Kdo je pro, tady budeme hlasovat elektronicky, čili 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 pro, 24 proti, zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 1. Nevím, co to je, ale budeme hlasovat. Takže hlasujeme, kde proti. Schváleno. Čili budeme hlasovat o celém stanovisku. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32 hlasů pro, jeden proti, čtyři se zdrželi hlasování, takže děkuji. A chtěl bych vřele poděkovat všem zpravodajům i navrhovatelům. Bylo to dlouhé hlasování, ale všem opravdu děkuji. Uh, Uh, um, Dámy a pánové, měli jsme velice dlouhé hlasování, že jsme vyčerpali náš čas. Je tady celá řada důležitých otázek. Eh, paní Weiler chce předložit určité věci našemu výboru, takže navrhuji koordinátorům, abychom dnes měli schůzi pouze půl hodiny, abychom mohli také poskytnout půl hodiny paní Weilerové. Je to tak v pořádku? Dobře. Je to otázka opožděných eh, pladeb. Takže, paní Vajlerová, budeme eh, mít na to půl hodiny, stačí to, protože potom máme koordinátory. Děkuji. Pane předsedo, prosím, uklidněte se. Tato místnost je malá, takže nemůžeme si dovolit žádný hluk v zadních řadách. Takže paní Valerová bude hovořit o klíčových otázkách. Äh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že nebudu potřebovat půl hodiny, eh, že to můžeme zvládnout rychleji, ale přeci jenom eh, musíme stanovit termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Eh, protože většina z vás, kteří toto téma sledují už od listopadu, eh, kdy jsme na to téma poprvé hovořili, vědí přesně, o co jde a vědí přesně, eh, v jakém duchu budu podávat pozměňovací návrhy. Já jsem se zaměřila na ty hlavní body a navrhuji učinit to též i nyní. slyšení s odborníky a debata na plenárním zasedání a ze zástupci národních parlamentů a různých asociací, tak z těch všech eh, setkání vyplynulo, že, že většina podniků přistupuje eh, podobně eh, k této otázce těch opožděných plateb. Všichni se také shodujeme na tom, že 5% to je příliš vysoká pokuta. Já jsem původně navrhovala 2% za 30 dní, ale myslím si, že 1% zase bylo málo. Myslím si, že bychom mohli začít se dvěma procenty, ale rozhodně ne půl procenta nebo jedno procento. A také jsem tam stanovila strop. A za třetí, třetí bod, o kterém jsme tady už diskutovali, na tom se také shodla většina e, frakcí. Musíme tam eh, také zahrnout v těch bodech 17 a 18 eh, různé instituce, mm, veřejné služby. Tato směrnice byla přijata a já jsem to zakotvila do tohoto článku, vy jste to zřejmě čekali, že eh, ta stejná pravidla Eh, budou i v dokumentu komise. Já jsem to dala přímo do článku a ne do bodu odůvodnění. Doufám, že to bude schváleno při hlasování na plenárním zasedání, protože to by, bylo, to by byl velký přínos. Eh, pokud jde o úroky, tady jsem se přidržela doporučení komise s výjimkou toho posledního, kde se eh, uvádí, že v Mm, u částky vyšší než 2000 euro, eh, tak eh, tam si myslím, že to, to bylo příliš vysoké. Já jsem tam ten strop stanovila na 100 eur. Eh, také tam měla být jeden, měla tam být jedna výjimka pro kliniky, pro nemocnice státní, Eh, pro které by mohla být zachována větší flexibilita, mohla by tam být tež eh, eh, lhuta splatnosti 60 dní, protože jinak oficiálně je to 30 dní. A v určitých odůvodněných mm, případech tedy můžeme dovolit 60-denní lhůtu. Ale 60 dní pro kliniky, protože třeba v Německu je mnoho nemocnic, které platí velmi rychle, ale jsou v Evropě také takové nemocnice, kde jsou ty lhuty mnohem další. Takže pravděpodobně eh, budete ještě podávat nějaké návrhy v, k této věci. Mám tady jeden příklad eh, z Británie. Ehm, tam je zajímavý seznam eh, kladů a záporů. Je to mm, jakýsi etický kodex, takže jsem se obeznámila s tím britským systémem. Je to eh, velmi zajímavé. Není to eh, nic zubého je to skutečně soubor pravidel, které lze snadno eh, kontrolovat. A to, co si z toho můžeme vzít, Můžeme tedy eh, se přidržet tohoto eh, seznamu a potom kontrolovat jeho dodržování. Eh, členské země to nemusí dělat, ale bylo by vhodné, kdyby tak učinili. Takže tady jsou různé body. Tam Potom tam byl ten problém těch místních zastupitelstev. To je obtížné, protože některé frakce nechtěly žádnou legislativu v tomto směru a naopak jiné frakce eh, si přály, aby ta legislativa byla ještě mnohem přísnější. Takže tady mm, se ty názory hodně rozcházely a já jsem eh, usilovala o nalezení kompromisu a ten vám také předkládám ve svém návrhu. Samozřejmě, že jsem eh, přihlížela k výhradám těch eh, místních samozpráv, eh, ale samozřejmě, že jsem musela také přihlížet k tomu návrhu komise 5% po 30 dnech, i když jsem se snažila tuto pokutu zmírnit. Už jsme také viděli pozměňovací návrhy výboru pro právní záležitosti, Myslím si, že to bude zlepšení té směrnice z roku 2000. A byla bych ráda, kdyby i vaše pozměňovací návrhy eh, posilovaly pozici malých a středních podniků tak, aby tyto malé a střední podniky mohly zůstat na trhu a mít tam dobrou pozici. Děkuji mnohokrát, Barbaro. Takže uvidíme, kdo chce reagovat. Pan Šváb bych chtěl eh, zareagovat za vaši politickou skupinu. Paní Krojcman, pan Kožušník, paní De Jong, myslím, odešla. Takže měli bychom se podívat na tyto krátké odpovědi. Máme také zastupce rady, pana Gora Bryant. A nejsem si jistá, tady je paní Brukmanová, nebo za komise. Ano, vy jste se přemístila jinam, takže jste zde. Pokud budeme mít ještě čas, tak bychom vás požádali o komentář, ale dovolte mi, abychom začali s panem Švábem, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě jménem stínové zpravodajky paní Hanslikové bych chtěl poděkovat paní Weiler, že se dostavila na naši schůzi a Chtěl bych říct jenom několik bodů, už je pozdě. Myslím si, že návrh paní Valerové jde správným směrem. Chtěli bychom je možná posílit v určitých směrech a někde naopak oslabit, ale uvidíme. Je důležité, abychom na trhu všichni měli stejné podmínky pro všechny aktéry. Zmínila jste nemocnice, že někdy je obtížné rozlišit soukromé a veřejné nemocnice a vytvořit eh, různá pravidla pro ty či ony subjekty. Chtěli bychom, abychom měli rovný přístup a zacházení pro všechny. Já mám několik eh, tedy obecných eh, opatření. Za druhé, Hodnocení dopadu komise poukazuje, že intervence do jakékoliv soukromé autonomie je nezbytná, protože spožděné platby jsou ohromným problémem v celé Evropě, čili musíme jednat a nyní máme 30-denní splatní dobu a pak eh, automaticky bychom měli zahájit eh, další 30-denní období pro uzavření dohody mezi subjekty, ale ani o den déle. Čili pokud se tam poběží další 30-denní splatná lhůta, tak tam musí být dohoda, že ta prosím vás, zachovejme tu 30-denní lhutu, protože opravdu ta jediná věc té směrnice eh, z roku 2000 eh, měla za následek, že už asi 6 nebo 7 ženských zemích přijalo legislativu, která právě zapracovala tu 30-denní lhutu. Samozřejmě existují Eh, nějaké vnitrostátní zvyklosti, ale ty byly přizpůsobeny eh, této eh, normě nebo této lhutě. A ty výjimky jsou opravdu vzácné. Ehm, pokud jde o nemocnice, souhlasím s vámi, já z toho taky nejsem nadšena. A chápu, že se vám to nelíbí. Viděla jsem trošku, jak vypadá eh, situace třeba na jihu Evropy nebo na východě Evropy. Chtěla bych jim dát trošku volnější ruku, ne pokud jde o eh, dodávky třeba těch výrobků, o kterých jste hovořili, ale zejména pokud jde třeba o dodávky léků, protože tady to souvisí také se zdravotním pojištěním, s tím systémem, protože také stát platí dotace a podobně, takže nemocnice jsou závislé na platbách, které přicházejí od jinut. A nezapomínejme, pokud jde o pozměňovací návrhy, kdo tuto e, legislativu chtěl. To byly malé a střední podniky, aby se zlepšila jejich situace na vnitřním trhu a také konec konců na světovém trhu. To děláme pro ně. Um, tohle legislativu chceme jim pomoct. To byl přece záměr toho návrhu komise a je to také náš záměr. Well, we... Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že jsme učinili velký pokrok. Je to rozumný kompromis a zdá se, že tady bude rozumná dohoda. Chtěl bych jenom všem připomenout, že 2. března v poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů, takže děkuji paní Válerové za tuto práci. A předtím, než uzavřu naši schůzi, tak máme několik oznámení. V první řadě, co se týče zprávy pana Třaskovského, eh, překážky plného naplnění vnitřního trhu mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Tady bylo odsouhlaseno, že máme delší harmonogram. Budeme to probírat